și textele adoptate sunt disponibile. Vreau să știu dacă există observații. Do you have any observations for Máte nějaké připomínky k zápisu z naší schůze? Ne, takže žádné námitky nejsou. No. Probat. Takže tento zápis je odsouhlasený a nyní přejdeme k další.